vydáním eh, příslušného zápisu. A nyní přecházíme k dalšímu bodu našeho jednání, to je ústní otázka na komisi Strategický rámec EU o ochraně zdraví a bezpečnosti na pracovišti v období 2014-2020. Autoři otázky, nebo autorka otázky, paní Ulfskog má slovo na pět minut. Tak, eh, Děkuji vám, pane předsedající. Evropa v krizi někdy ztrácí jistoty. A to se někdy vztahuje na trh práce. Pracovní eh, prostředí se nepochybně stížilo, je nebezpečnější, jsou tu společná pravidla pro pracovní prostředí. To je přínosem pro nás všechny, nejen pro ty, kdo pracují, eh, kdo, ale pro všechny občany, ale je to dobré i pro podniky. Podle mezinárodní studie podniky, které 10 eur investují do tohoto, získávají víc než dvojnásobek. Eh, takže když máme vytvářet eh, bezpečné pracovní prostředí v Evropské unii, budeme také pomáhat vytváření rovných pracovních podmínek, protože pokřivení v této oblasti eh, vzniká, když nemáme společné standardy. Samozřejmě potřebujeme podniky a členské státy, aby eh, se řídili těmi nejvyššími startami. Zjednodušení pravidel a zjednodušení administrativy by nemělo být činěno na úkor blahobytu a zdraví eh, občanů. Výjimky pro malé a střední eh, podniky eh, by nepomohly ani podnikům, ani pracovníkům. Bylo by to spíše naopak. Velké podniky mají dostatečné zdroje na to, aby situaci zvládly. Zejména pokud někdo na dlouhou dobu je mimo práci ale malé podniky mají eh, malé ziskové marže. A každá pracovní síla je pro ně nesmírně důležitá. Možná nebudou mít pojištění, nebudou mít eh, náhradního zaměstnance, který by mohl eh, nahradit toho, kdo je na nemocenské. Každý by měl mít právo na dobré pracovní prostředí, nehledě na podnik, ve kterém pracuje. To si myslím, že je závěr, který můžeme přijmout. Co se týče návrhu, který leží na stole Evropského parlamentu, má jiné východisko. Víc než 90 všech zaměstnanců v EU by bylo vyňato z těchto e, pravidel pro pracovní prostředí a to je samozřejmě zcela nepřijatelné. To je nepřijatelné, myslím, pro většinu poslanců v této sněmovně. Tento návrh, pokud se nově objeví, se sejde s extrémní opozicí a je opravdu velice důležité, abychom na samém prvopočátku tohoto funkčního období hleděli na možné řešení. Eh, řešení, řešení nejde směrem dolů. Spočívá v tom, abychom měli pravidla, která budou jednotlivci dodržovat. A na to potřebujeme evropský program, který bude využívat různé, různých forem eh, politiky, eh, zvládání rizika, potřebují silné kvalitní školení, silné odbory, aby pracující věděli, jaká mají práva, aby pro ně bylo snadnější vypořádat se se složitějším eh, pracovním prostředím, aby tedy mohlo dojít ke skutečnému zjednodušení bez zhoršení pracovního prostředí. Evropská unie tedy potřebuje novou pracovní strategii zaměřenou na bezpečnost zdraví na pracovišti, aby se snižovalo nebezpečí eh, rakoviny, eh, zranění, eh, psychických zranění. A co my musíme učinit z lidského pohledu? Evropská unie musí být dobrá pro zdraví a bezpečí na pracovním místě. A Tímto způsobem budeme schopni být silnými producenty zboží a služeb v budoucnosti, abychom mohli buď sami využívat tyto prostředky nebo je prodávat. Děkuji. Gracias. Děkuji vám. Paní komisařko, máte slovo. Um, Vážený pane předsedající, vážená paní předsedkyně výboru pro zaměstnanost, vážení poslanci, vážené poslankyně, Komise je odhodlána zlepšit pracovní podmínky a zvláště bezpečnost a zdraví při práci. Nový ehm, strategický rámec, který byl schválen v červnu, je odrazem této angažovanosti. EU má celou řadu právních předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti. Ten nový strategický rámec doplňuje již existující aký, vlastně snaží se uceleně podporovat prevenci. Také poskytuje rámec pro koordinaci národních politik a pro zlepšení provádění právních předpisů. Ten rámec uvádí tři hlavní výzvy. Zlepšit provádění eh, právních předpisů o zdraví a bezpečnosti při práci, a to zvláště tak, že se posílí Eh, možnost malých podniků a mikropodniků zavést efektivní preventivní opatření. Dále zlepšit prevenci chorob z povolání tím, že se budou řešit nová a nově se objevující rizika. A za třetí, že se budou řešit demografické změny a stárnutí pracovní síly. U těchto bodů můžeme zaznamenat pokrok pouze, budou-li aktivně spolupracovat všechny relevantní zúčastněné strany. Komise úzce spolupracuje s členskými státy, s Evropskou agenturou pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci, spolupracuje s poradním výborem pro zdraví a bezpečnost při práci a také s výborem inspektorů práce, tak abychom společně zajistili řádné provádění existujících pravidel. Agentura a také oba výbory e, přeskoumávají své pracovní programy právě ve světle toho nového strategického rámce. Chceme také zapojit sociální partnery, a to i formou odvětvového dialogu tam, kde je to vhodné. S pomocí tripartitního poradního výboru pro zdraví a bezpečnost při práci chce komise vypracovat nástroj, který umožní lépe sledovat provádění tohoto rámce. Beru na vědomí vaši žádost, tak jak je uvedena v ústní otázce, abychom zavedli konkrétní ukazatele pro tyto aspekty. Už některá opatření se zavedla, například eh, hodnocení rizik online, která je interaktivní, je to nástroj, který zpracovala agentura a také máme celoevropský eh, program pro inspektory práce. Eh, studie, která má také přispět ke zlepšení situace v malých podnicích a v mikropodnicích, ta se teď připravuje. Eh, také máme různé příručky o osvědčených postupech, které už jsou dostupné a také právě mají pomoci malým, středním a mikropodnikům. V souladu eh, s programy eh, kvalitní legislativy ten nový rámec vytečuje za cíl zjednodušení a racionalizaci právního rámce, a to zejména pro malé a střední podniky, přičemž zároveň chceme zajistit stejnou úroveň ochrany. V tomto ohledu komise již zahájila hodnocení ex post u 24 eh, existujících směrnicí. Výsledky očekáváme na konci roku 2015. Dále rámec zdůrazňuje potřebu řešit dopad na duševní a fyzické zdraví změn v pracovní organizaci, což je bod, který zdůrazňuje i Evropský parlament. Také uznává nutnost zlepšit statistiky Eh, týkající se bezpečnosti při práce a zlepšit eh, databáze. Ty statistiky jsou zásadní, chceme-li identifikovat různá rizika a vaše návrhy určitě zohledníme. Konečně dovolte, abych zmínila, že výsledky probíhajícího hodnocení ehm, směrnic o zdraví a bezpečnosti při práci budou rozhodující při formulování nových legislativních iniciativ. Eh, legislativa týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci by měla vycházet z důkazů, ze zjištění a jakékoliv nové návrhy eh, budou tedy vycházet a takovém, z takovéhoto podrobného hodnocení. Děkuji. Děkuji vám, paní Tysen. A nyní přejdeme k rozpravě. Dávám slovo panu Beckerovi. Vážený pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové a kolegyně. Velká většina, 40 šest hlasů pro, jeden hlas proti a dvě se zdrželi hlasování, jasně ukazuje, téměř by se dalo říct jednomyslně, že nejsme spokojeni se současnou situací. Je tedy na místě udělat eh, prioritu z takovéto změny. Stojíme tady před otázkami zdraví, bezpečnosti eh, na pracovišti. To všechno představuje velké náklady. Nikoli pouze náklady na lékařské ošetření, eh, náklady způsobené eh, absencí v práci kvůli zdraví, ale sama, paní komisařko, jistě vidíte všechny tyto aspekty. Konstatuji, a jsem tomu rád, že to, tento návrh se opírá o dobrý základ. Ale nesmíme eh, si splést, o jaký časový horizont jde. Tady toto je strategický rámec eh, z hlediska sledování rizik pro zdraví a bezpečnost práci. Jde také o otázku definování eh, pracovních úrazů, nemocí eh, z povolání a podobně. To jsme ještě vzdáleni cíly. A věřím, paní komisařko, že bude možné se později s vámi opět setkat a opět s vámi vést rozpravu, až budeme mít trošku konkrétnější představu o vašem návrhu. Děkuji. Děkuji, paní Steinrock. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh komise eh, přišel dost pozdě protože již od roku 2011 Evropský parlament žádal o strategii eh, a monitorování. To, co se nám dnes předkládá, vlastně není v pravém slova smyslu strategií. Chybí tam konkrétní návrhy, zlepšení eh, cíle, celkový časový rámec a tváří v tvář novým výzvám, zejména technologickým význam, eh, nové formy práce, ale také nové choroby se tady prezentují. Přes 20 depresí například jsou výsledkem pracovní činnosti. 10 eh, lidí eh, nechodí do práce, tedy je v nemocenské z důvodu depresí. A i to je třeba brát velice vážně, je třeba brát vážně ochranu na pracovišti. My jsme zákonodárci a je na nás, abychom eh, dohlédli na to, aby lidé pracovali ve zdravých podmínkách. A já se právě obávám, že malé a střední eh, podniky z byrokratických důvodů budou vyloučeny eh, z povinnosti respektovat celou řadu ustanovení. A to také proto, že jsou tady vlastně podmínky hospodářské soutěže. Nikdo ovšem už neříká, že takové Eh, situace pak dopadnou na celé společenství. Podniky nebudou věci náležitě monitorovat. Myslíme si, že by bylo lepší pomoci malým a středním podnikům v oblasti prevence a uplatnění těchto ustanovení spíše, než je eh, osvobodit od nutnosti respektovat tato pravidla. Děkuji vám a prosím paní McIntyre. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedající. Já vítám tuto revizi. My potřebujeme uh, rámec pro zdraví a bezpečnost, změnit eh, vzory eh, chování na pracovišti, vidět nová rizika. Ale při každém přehledu je zapotřebí podívat se na lepší reglementaci a na Eh, to, co říkal pan komisař diplomaci. Potřebujeme eh, reglementaci, která umožní bezpečí na pracovišti. Nikdy nepodpořím taková pravidla, která by umožnila menší bezpečí. Je to ale nepochopení, že lepší reglementace by znamenalo eh, snížení podmínek bezpečnosti než lepší chránění zdraví a bezpečnosti. Tak to není. Musíme snížit složitost této legislativy, protože pokud to uděláme, tak zvýšíme plnění těch pravidel. Podaří se nám posílit zdraví a bezpečí a současně snížíme zátěž na podnicích. A jsem přesvědčena, že inspekce zdraví a bezpečnosti by se měly zaměřovat na to, co se skutečně děje na daném pracovišti, spíše než na to, jestli mají e, ve svém archivu správný dokument. A proto vítám závazek na zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže. Skutečně musíme uvažovat o tom, jak eh, dokumentace eh, hodnocení rizika v nízkorizikových sektorech může být zrušena pro malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji vám a prosím paní Harkin. Thank you, Mr. President. And... Děkuji, pane předsedající, děkuji také komisi za odpověď. Myslím, že je důležité, abychom zdůraznili, o čem se tu vlastně mluví. Každoročně 4 tisíce víc než 4 tisíce pracujících umírá v EU kvůli eh, neštěstí na pracovišti, víc než 3 miliony lidí pracovníků eh, jsou oběťmi nehod, eh, kvůli kterým jsou více než tři dny nepřítomní na pracovišti. Hovoří se o tom, že 11 lidí každý den umírá eh, kvůli eh, eh, nemoci nebo neštěstí na pracovišti je zapotřebí zvažovat různé specifické otázky. Já samozřejmě čekám, že komisar odpoví hned na všechny. Ale možná by bylo dobré se zaměřit, když se hovoří na měři, o měřitelných cílích a periodickém hodnocení a tabulkách. Je tu nějaký pokrok ohledně zlepšení pokrytí těchto statistik, ohledně jejich porovnatelnosti, včasnosti, důvěryhodnosti. Je tu nějaký konkrétní pokrok, paní komisařko, na který můžeme poukázat? A co bylo vykonáno pro to, abychom podpořili výměnu osvědčených praxí, například pro malé a střední podniky? E, to může být podpora u velkých podniků e, v dodavatelsko, eh, dodavatelském řetězci eh, budeme mít nějaké, eh, nějaké užitečné, jednoduše pochopitelné průvodce v těchto pravidlech. Otázka statistik, které se týkají konkrétně genderu anebo věku pokud získáme takovéto údaje, budeme schopni vypracovat lepší politiky a dosáhnout většího pokroku. Na závěr dvě věci. Při nedávném Eurobarometru pracovníci prohlásili, že stres je hlavním e, rizikem pro zaměstnance. To bylo 53% e, respondentů. Já vím, že nadace pro bezpečí a zdraví na pracovišti o tomto e, vede určitou práci, ale Vzhledem k tomu, že to tak vysoké riziko, eh, myslím, že potřebujeme silnější zákrok v této oblasti. Více je zapotřebí vykonat. Chci požádat paní komisařku, je vůbec nějaký návrh na podporu zdravého eh, prostředí a mm, prostředí podporující duševní zdraví na pracovišti? Za posledního mandátu návrh komise hovořil o tom, že by tu eh, byla nějaká studie ohledně mozkoskeletálních chorob. Eh, je tu opět, jsou tu opět údaje z Eurobarometru. Jeden ze čtyř respondentů se domnívají, že rizika jsou významná. A já eh, bych chtěla připomenout, že minulá komise hovořila o takovéto směrnici a jak chce nová komise efektivnějším způsobem zasáhnout v této věci. Gracias. Děkuji vám paní Bojlan. Děkuji, pane předsedající. Vítám tuto rozpravu o bezpečnosti a zdraví při práci. A vítám také to, že komise uvedla, že chce chránit pracovníky. Na jedné straně zavádíme opatření na ochranu pracovníků, ovšem na druhé straně vedeme politiky, které způsobují nejisté pracovní podmínky. Často ta nejistá práce, práce na čestečný úvazek je normou. V Irsku máme nárůst o 46 oproti roku 2008 počtu pracovníků, kteří jsou nedostatečně zaměstnáni. Samozřejmě to má i psychosociální vlivy na pracovníky. Tato nejistota pracovního místa to všechno působí velký stres pracovníků a vede to k pracovní neschopnosti. Často tito pracovníci vykonávají práce s nedostatečnou mzdou. To má potom vliv na jejich přístup ke zdravé, zdraví, k výživným potravinám a to všechno musíme řešit. Pokud chceme zlepšit pracovní podmínky, musíme také řešit nízké mzdy a nejisté pracovní podmínky. Děkuji. Nyní paní Deli. Vážení kolegové, má zpráva z roku 2011 se týkala zlepšení eh, bezpečnosti a zdraví při práci a obsahovala ambiciozní cíle. Kolegové, to bylo před třemi lety. A dnes v roce 2014 jednáme období 2014 až 2020 a komise je tomu vzdálena ještě světelné roky. Mnoho lidí v Evropě trpí pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Ve více než polovině případů je to rakovina nebo kardiovaskulární choroby a skutečně nemůžeme zavírat oči před těmito problémy. Je to nedostatek i ekonomický, protože samozřejmě to stojí hodně naše systémy sociální sociálního zabezpečení a také Mm, našich podniků. To znamená, jak to budete tedy řešit, pokud jde o nerovnost mužů a žen v práci. Hodláte skutečně zapojit sociální partnery, protože to se v roce 2006 nestalo. Hodláte zajistit definici pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ten váš strategický rámec skutečně nemá požadovanou úroveň. A pan Jean-Claude Juncker často říká, že jeho komise je komise poslední šance. A já bych řekla, že to je spíše poslední šance Evropské komise, aby Eh, zajistila důstojnou práci Evropanům, protože evropští občané už nemohou přicházet o život při práci. Gracias. Děkuji. Eh, Pán Pericíny, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, vážené kolegyni, podle nejnovějších statistických údajů Mezinárodní agentury eh, půl druhého milionu evropských občanů eh, má, trpí každoročně eh, pracovními úrazy a nemocemi z povolání. A k tomu eh, patří například ohrožení asbestem. 56% případů a 51% z toho jsou tedy nemoce z asbestu a přitom máme jenom nepatrný zlomek světové populace v Evropě. E, a že je to obtížné v souvislosti s asbestovými vlákny, to se ukazuje a projevuje zejména v chemickém průmyslu, v ocelářství a tak dále chceme konečně skoncovat eh, s tímto špatným jevem nebo ne? Eh, sice se hovoří o tom, že by se o to měly starat členské státy, ale v Itálii například máme eh, skandál s Eternitem. Miliony občanů se nedovolali spravedlnosti, ať už se skoncuje s tím svinstvem. Pan Mann? Promiňte, omlouvá se pan předseda, pan Fontulis. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdůležitější eh, v tomto tématu je, že nám musí být jasno, že bezpečnost a zdraví na pracovišti musí být chráněny. Existují podnikatele, kteří musí pochopit, že zdraví zaměstnanců eh, samozřejmě zvýší efektivitu práce v jejich podniku. Jedná se především o prevenci v tomto tématu. Velice často je tomu tak, že se říká, že neexistují na pracovišti žádná ochrana opatření a to je oblast, eh, která se stále ještě podceňuje. Existují velké problémy, nemoci z povolání a také ohrožení v styku s látkami. E, Takové země, jako je například Řecko, kde se musí tak silně šetřit, je tento problém obzvláště veliký. Je nezbytně nutné, aby tyto předpoklady sloužily k podpoře prevence, aby se chránily životy lidí a Mělo by se skutečně skončit se, s úsporami v, tom, v této oblasti. Děkuji vám a nyní ještě pan Mann. Prosím, Pracovní podmínky v Evropské unii chceme všichni společně zlepšovat. Ano, souhlasím s tím, ale chceme mít také vedoucí úlohu na, ochra- na zdraví a ochranu práce. Je to příliš vysoký cíl. Kolegové z pravice, tady potřebujeme více Evropy. 3 miliony zaměstnanců má pracovní hoda 4 tisíce, pracovní úraza 4 tisíce ročně umírá na důsledek pracovních úrazů. Podmínky ve členských státech Eh, eh, se začala implementovat stará směrnice z roku 1989. Teď potřebujeme nový přístup a my jsme říkali, že to potřebujeme. Ano, říkám ano novým cílům a především ano spolupráci se sociálními partnery. U malých eh, podniků není tak velká potřeba jednání, ale je třeba zohledňovat rizika zaměstnanců i v těch mikropodnicích, kde předpisy tendenčně se dodržují pouze v nepatrné míře, protože jsou spojeny s, vysokými, s vysokými náklady. Já tady nevolám po větší byrokracii, ale pro podpoře malých a středně velkých podniků při zavádění opatření bezpečnost a ochranu práce na eh, pracovišti, abychom splnili cíle, které jsme si stanovili do roku 2016, aby skutečně konkrétní opatření fungovala. Děkuji. Pan Simon. Děkuji, pane předsedo. Uh, Já skutečně musím říct, že je škoda, že paní komisařka řekla to, co řekla. Řekla to uh, správnými slovy, ale prezentovala uh, strategický rámec, který není strategický ani rámec. Abych byl upřímný, pane předsedo, tam není žádný obsah. Kde jsou ustanovení o korcigonech? Rakovina je největší zabiják eh, na světě a tady v tomto údajně strategickém rámci to není, kde je asbest, který zabíjí hm, desítky tisíc lidí, kde je v tomto údajně strategickém takzvaném rámci. A co černá listina? Tři tisíce lidí v Británii byli na černé listině Eh, za to, že se odvážili mluvit o zdraví a bezpečnosti při práci. Eh, kde je, eh, a co, tak, a co transpozice seznamu nemocí z povolání na dokument, který by se dal použít na evropské úrovni. Jistě komisařka to myslela upřímně, ale pokud nebudeme mít nějaký obsah, tak to začíná vypadat jako jenom taková zástěrka, pane předsedo. Děkuji vám. A nyní má slovo pan. Nevidím pana Geriga ve jeho křesle, nevím, zda je tady či ne. Pakliže ne, tak dávám slovo paní Dornano. Por favor. Voilà. Děkuji za vážený pane předsedající Zdraví a bezpečnost při práci, to jsou základní pilíře fungování našich podniků a zároveň dobrého zdraví a blahobytu našich občanů. Vidíme zde nové technologie, vidíme zde nová profesionální rizika a tím samozřejmě rostou požadavky na různé předpisy a jejich dodržování. Ovšem ta krize, která nás postihla, samozřejmě znamená to, že e, ekonomické prostředí je pořád velice citlivé a proto prevence zdraví a bezpečnost při práci samozřejmě je velice náročná finančně pro naše podniky, ovšem je zásadní je dodržovat. Nesmíme si dělat iluze. Evropská unie není v tomto e, smyslu řešením. Komise je ultra liberální a v podstatě se eh, snaží pouze o určitou harmonizaci v této oblasti, co znamená, že bude docházet k dalšímu sociálnímu dumpingu. Technokracie pod diktátem velkých nadnárodních společností eh, se snaží pouze o liberální pracovní trh v neprospěch našich občanů, v neprospěch našich pracovníků. Bohužel Evropská unie není lékem, ale je nemocí v tomto ohledu. Děkujeme. A dalším řečníkem je pan Roland, který má 1,5 minuty. My samozřejmě čekáme na nový rámec v této oblasti, ovšem podívejme se na progres, pokrok, který jsme již udělali. Má i přesto nás čeká samozřejmě ještě hodně práce. Každý den to je 11 lidí, které umírají při práci, každý den to je více než 8 tisíc lidí, kteří jsou postiženi nemocemi. To znamená, že v tomto okamžiku, když hovořím, tak v podstatě 8 lidí utrpí velice vážným, eh, vážnou nějakou nehodou nebo eh, problémem při práci. To má obrovský dopad dopad nejenom lidský, ale i ekonomický na podniky, na sociální eh, zařízení, sociální ehm, práva. Já samozřejmě jsem rád, že zde máme tento návrh. Ovšem potřebujeme jasná, jasné cíle, číselné cíle, něco, co můžeme skutečně dosáhnout. A hlavním slovem je prevence. Prevence musíme do toho zahrnout všechny aktéry, sociální partnery na všech úrovních. Toto je zásadní pro nás, pro všechny. A samozřejmě, že musíme mít i dostat dostatečné prostředky pro sociální inspekce, to znamená nejenom pokud jde o pracovní, eh, pracovníky, ale i například o školení, vzdělávání, aby čelí novým rizikům, novým metodám práce, eh, které se neustále vyvíjí No, samozřejmě, že je velice důležité, abychom se zaměřili v informování i malých a středně velkých podniků. Musíme jim pomáhat. A zároveň chci zúraznit to, že je zásadní zjednodušit jednotlivá pravidla. Ovšem toho, toho nikdy nedosáhneme, pokud zdraví a bezpečnosti našich pracovníků bude ohroženo. Jejich zdraví, jejich život prostě nemůžeme nějak zlehčovat a je to, má to ne, mm, obrovskou cenu. Děkujeme a dalším řečníkem je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 doma eh, pravidla, ale máme tady daleko důležitější splnění eh, nezbytných podmínek a doufám, že díky tomuto novému přístupu eh, budete, přispějete k realizaci toho, aby Evropa fungovala i pro lidi a nejenom pro podniky. Kromě toho v minulých letech tady existují stále více nových forem práce například OSVČ, flexibilní pracovní čas a e, někteří pracovníci jsou vystaveni prekérním pracovním podmínkám, aniž by měli nějakou ochranu. E, a moje otázka tedy zní, chce komise teď něco učinit i pro tyto občany, zaručit jim, že se bude dbát na bezpečnost a jejich zdraví na pracovišti. Existuje celá řada zaměstnanců, kteří vůbec nespadají do toho regulačního rámce policie, vojsko, ti nemají stejné zároky pro BOSEP. Moje otázka tedy zní, eh, <coughs> navrhne komise v dohledné době opatření pro ochranu eh, zdraví lidí, kteří se starají o naše zdraví a chtějí nás chránit. Děkuji. Děkuji. Další Řečník uh, eh, polos na jednu minutu. Evropské unii um, zdraví a bezpečnost při práci v kapitalismu je toto považováno za náklad a je to obětováno ve prospěch zisku. Zaměstnanci uh, padají za oběť různým nehodám v práci a musí platit za svoji vlastní péči v nemocnici. Nemají potřebnou pomoc. Máme uh, ohroženy, postižené pracovníky, často těhotné ženy eh, jsou nuceny přerušit těhotenství, aby nepřišly o práci. Imigranti pracují za hrozných podmínek. Statisíce umírají v Evropské unii z mm, důsledku nemocí z povolání. Máme tisíce nehod, které stojí jejich životy. No, e, komunisty a dělnické hnutí je první prioritou zdraví dělníků. Potřebujeme seriózní legislativu. Musíme pomoci lidem, kteří jsou oběťmi různých nemocí, a musíme uh, dát pokuty těm, kteří jsou na to zodpovědní. Další řečník, pan Salini, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Eh, tématem, kterým, téma, kterým se zabýváme, je téma, které se týkalo politiky tudy mé zemi, Itálii. Eh, tam byli mrtví, v souvislosti s asbestem. Toto vyvolalo právem diskusi v mé zemi, která je součástí Evropy. Evropa je společenství, která má, která má pokročilou legislativu pro zdraví a bezpečnost při práci. Bohužel, tato legislativa se v některých zemích stává pouze formální. Jak dosáhnout tohoto cíle? Hmm soudce Marco Biagio položil život za tyto věci, za které bojoval. My musíme dát na první místo cíle, nikoli pravidla. Jaký je náš cíl? Především vzdělání, informování, ale nejenom zaměstnanci, ale i mladí, kteří se chystají vstoupit do světa práce, tam musí přicházet svědomím, co dobrá práce znamená Eh, jak eh, je možné uhájit, jakými pravidly, s jakými pravidly, s jakými cíly, s jakou důstojností. Není možné, aby zaměstnanec byl považován za riziko. Máme ekonomiku, která je zralá, technologicky rozvinutá a to vyžaduje dostatečnou bezpe- bezpečnost. Na tom je potřeba pracovat. Děkuji, paní Linke vyčutě. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená paní komisařko, ano, prevence rizika, zároveň aplikace politik v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci je velice důležité pro kvalitu práce, pro pracovní podmínky a zároveň pro hospodářskou soutěž. Ovšem, my zde nehovoříme pouze o nějakých automatizovaných zařízeních nebo strojích. Tento rámec musí být o lidech, o osobách, které pracují velice těžce a <clears throat> který budou pracovat déle v důsledku demografických změn a ty musíme vzít v potaz. V Evropě zaměstnatelé si musí být vědomí těchto změn a musí využívat a budou využívat čím dále starší pracovníky rizika různých nehod eh, či pracovních úrazů starých, starších pracovníků a mladých lidí jsou rozdílné eh, právě proto, že naše lidé budou žít déle, musíme všechno opatření v této oblasti přizpůsobit našim starším občanům. A dále to je, jsou to například eh, sociopsychologická rizika, která jsme ještě nevzali v potaz, například šikana, šikana našich lidí s různá, různé hrozby týkající se hm, propuštění z práce, málo pozornosti věnuje například stresu v práci, při práci objevují se nové technologické postupy, materiály, technologie, to všechno způsobí, že těmto problémům bychom měli věnovat pozornost, protože ne všichni pracovníci se adaptují přes noc a právě proto tento mentální, sociologický dopad bychom neměli, eh, neměli bychom na to zapomínat. Děkujeme a dalším řečníkem na 1,5 minuty je pan Kelly. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnes dopoledne vystoupil ve Evropském parlamentu papež s velice inspirujícím projevem a v tomto projevu hovořil především, především o lidské důstojnosti. Nejlepší možnost, jak dát člověku důstojnost, je poskytnout jim práci. To jim zlepší nejenom um, určitý nalezení cíle v jejich životě, ale samozřejmě zvýší i jejich sebedůvěru. Ovšem, pokud jim dáme pouze nějakou práci a nebudou se tam cítit bezpeční, tak to nemá žádný smysl. Vidíme, že k tomu dochází v různých částech Evropy. Krátkodobé cíle. Nedávno například eh, premiér eh, Lotyšska musel právě reagovat na takovou na obrovský problém neštěstí na pracovišti. Vidíme zde mnoho, mnoho rizik, která jsou propojena s tímto eh, problémem. Kolegyně Harken má statistiky ohledně toho, kolik lidí je zraněno každoročně eh, na pracovišti a to je opravdu šokující. Proto je zásadní, abychom v tomto ohledu ještě přidali, abychom zvýšili naše úsilí a implementovali doporučení a to co nejdříve. Uspějeme-li v tomto cíli, pracoviště budou bezpečnější pro naše občany a zároveň jim dáme tu důstojnost, o které hovořil i dneska dopoledne papež. Děkujeme. Děkujeme, říká pan předseda. Dalším řečníkem je paní komplomatory, půl minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je to strategie, která se týká, až do, týká období až do roku 2020. Ehm, víme, že jsou zde různé problémy. Ehm, ovšem například došlo k tomu, že ehm, neschop, pracovní neschopnost do třetí se snížila například, nebo chceme, aby se snížila o 50%. Ovšem jsou zde i jiné cíle. Musíme eh, zvážit demografické změny, lidé budou odcházet do důchodu později, je tu i otázka konkurenceschopnosti Evropy a proto se chci zeptat, jak bude komise postupovat, pokud jde o tento praktický rámec. Já doufám, že budete aktivní v tomto ohledu, že budete aktivní i když se podíváme například na problematiku eh, dohody TTIP, eh, osoby, kterým leží na srdci zdraví a bezpečnost při práci. Ráda bych se zeptala paní komisařky, co dělá komise z praktického hlediska, tak aby eh, navázala na strategii z roku 2012. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní máme přihlášené řečníky. Máme pět přihlášených řečníků do části Catch the Eye, nepřihlášených řečníků. Víc lidí dokonce požádalo o slovo, ovšem já mohu vzít pouze pět z těchto řečníků a omezím jejich projev na jednu minutu, poté ještě musí vystoupit i paní komisařka. Takže pan Bolcek bude první za EPP, pan Zany za SAD, pan Mario za EKR, paní López Pereiro za GUE a paní Morvaj vystoupí za nezařazené. Takže nejprve

Děkujeme a nyní má slovo kolega Zanaj na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Toto je problematika, kterou jsem se snažil v minulosti analyzovat, proskoumat a v červenci jsem položil otázku komisi Odpověď, která dorazila, byla velice zajímavá. Máme zde 24 různých směrnic, které pokrývají tuto problematiku. Ovšem, transpozice těchto směrnic je na členských státech, i pokud jde o kontrolu provádění. A já si myslím, že Zdá se, jako kdyby komise neměla dostatek nástrojů k dispozici v této oblasti. Pokud chceme zajistit bezpečnost a zdraví při práci v členských státech, musíme jednat a samozřejmě svůj díl práce musí odvezit komise. Pane předsedo, Toto téma BOSP je nesmírně důležitým tématem, kterým se zaobírají dnes nejenom společnost, Eh, kterým se zabývá společnost nejen v této době, ale nebož se tím zabývala již celou řadu let. Eh, vždyť eh, zaměstnanci jsou kapitálem a bohatým statkem. Nelze zapomínat na to, že právní předpisy velice často nebývají dodržovány a tímto způsobem potom podniky mají možnost vlastně zkreslovat soutěž a když nedodržují právní předpisy, mají nižší náklady. A když eh, se nedodržují předpisy BOSP, eh, pak eh, náklady na systém zdravotnictví v jednotlivých státech se zvyšují. Je nesmírně důležité, abychom nezapomínali na to, že to souvisí i s těmi úspornými programy. Paní López, děkuji vám, pane předsedo eh, eh, nedostatečné podmínky zdraví na pracovišti a nedostatečné zapojování odborů jsou faktorem rizika, eh, které zdá se komise nebere v ohled. Když se podíváme na pracovní úrazy a smrtelné úrazy, tyto se zvyšují v posledních letech a E, zatím tedy se neposilují svazy zaměstnanců, kteří by si vydobili v tomto ohledu lepší dodržování podmínek. E, komise nemá k dispozici dostatek věrohodných statistických údajů z pracovního trhu. E, potřebuje jí být vynaloženy naprosto aktivní zásahy v případě nedodržování předpisů. Jak už jsme slyšeli, v mnoha oblastech neexistuje dostatečná ochrana, jako zejména v chemickém odvětví. Je třeba, abychom tady více dodržovali práva zaměstnanců a záruky kedves biztos asszony eh, nálunk magyarországon. U nás v Maďarsku máme málo právníků, kteří by chránili práva eh, zaměstnanců. Ovšem jeden z nich mě kontaktoval SMS-kou nedávno. Tato osoba brání oběti nadnárodních eh, společností. A napsala mi, že lidé se bojí, že se bojí um, vzít si neschopenku, že se bojí dokonce jít i na toaletu, aby neodešli od um, provozní linky, a dokonce uh, musí pracovat uh, za um, platy, které jsou asi uh, většinou toho, co na stejné pozici vydělávají lidi v západních zemí. Co uděláte, vážená paní komisařko, abyste chránila maďarské občany proti této situaci? Děkuji. Děkujeme. Slovo má paní komisařka. Sjavu, madam. Ah. Okay. Děkuji. Eh, pane předsedo, vážení poslanci, vážení kolegové, chci vám poděkovat za dnešní debatu. Eh, také mi to dává příležitost ještě jednou zopakovat svoji angažovanost mm, v oblasti zlepšování pracovních podmínek mm, pracujících a k ochraně bezpečnosti a zdraví při práci. Má, slyšela jsem celou řadu věcí od vás, a e, samozřejmě nemohu e, mluvit o všem, ale strat, říkáte, že strategie nezachází dost daleko dobře, nyní se pokusíme to ještě dále rozpracovat. Rámec existuje, to je něco pozitivního. A je to také zaměřeno na efektivní implementaci uzavřených dohod a Eh, budeme hledat odpovědi v oblasti demografických eh, změn, tedy co dělat se stále staršími pracujícími. Jak jsem řekla, eh, momentálně se zabýváme ehm, hodnocení celé existující legislativy. Všechny směrnice jsou přeskoumávány a Hmm, my se hmm, podíváme na to, co je nutné dělat dál, co bude výsledkem toho hodnocení té legislativy a pak <clears throat> uvidíme, jak můžeme strukturovaně, organizovaně postupovat v oblasti legislativy i politických opatření, tak aby se situace v terénu zlepšila. Z té rozpravy jsem vyrozuměla, že bezpečnost a zdraví při práci, ehm, že tam v malých a středních podnicích, které vytvářejí velký počet pracovních míst, i tam je třeba garantovat bezpečnost. Já s vámi souhlasím, že méně pravidel nesmí být na úkor ochrany, ale neznamená to, že bychom nemohli zvažovat, zda nemůžeme zajistit dobrou ochranu méně pravidly. Počet nehod je stále vysoký. Někteří z vás eh, zmiňovali čísla. Nikdy nemůžeme být spokojeni, ale já jsem se dozvěděla z hodnocení minulé strategie, že počet nehod poklesl. Musíme ale také vědět, že se objevují nová rizika. A to musíme mít stále na paměti, když zkoumáme tuto oblast. Tady eh, také jde o ochranu mm, před stresem na pracovišti. Vstávající strategický rámec také zohledňuje duševní zdraví. I to je výzva. Situaci lidí, kteří e, musí být neustále k dispozici 24 hodin denně. Mm, tady máme eh, různé nástroje, může to vést k e, vysokému stresu. To je třeba také osvětlit. Eh, v této oblasti máme agenturu pro bezpečnost a zdraví při práci. Eh, právě probíhá kampaň o bezpečných pracovních místech. To je, to, eh, to je na začátku, ale ukazuje se, že to nejsou jenom slova, ale také politická opatření. Chceme provádět komunitární opatření pro podporu duševního zdraví a blahobytu při práci. To koordinuje generální ředitelství Sanko. A nyní se jmenuje DG Sante. E, to se, e, název se změnil, ale e, celá řada lidí v členských zemích se věnuje eh, duševnímu zdraví při práci. A já věřím, že i tady můžeme očekávat mnohé. Eh, přáli jste si, abychom dělali více proti asbestu. Asbest je už dlouho zakázaný v Evropě, ale víme, že v některých budovách stále je a eh, lidé ve stavebnictví jsou ohroženi. E, například ti, kteří demolují budovy. Víme, že jsou ohroženi, ohroženi, ale také víme, že legislativa již existuje v této oblasti na ochranu osob. Hmm, chci k tomu ještě dodat, že i tato legislativa se právě hodnotí 24 e, směrnic, které nyní posuzujeme. A když skončí to hodnocení, tak můžeme i této, eh, toto téma něco říci. Já vám mohu říci, jakým směrem politickým chce, chceme dále ubírat. To je důležité. Paní Jungirius řekla, co tedy s mm, policií, co s armádou. Eh, já jsem nevěděla, že jsou vyloučeni. Já mm, si myslím, že se i musíme zabývat i těmito skupinami a jistě to uděláme. Vážení kolegové, jsem konstatovala, že jste velmi motivovaní v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, chcete spolupracovat. Já se těším na tuto spolupráci a chci jenom zopakovat, že i v této oblasti budeme dobře spolupracovat se všemi zainteresovanými a Eh, sociálními partnery, kteří jsou skutečnými partnery v této oblasti. Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci. Komisary. Děkujeme. Děkujeme, paní komisařko. Tím končíme rozprávu k tomuto bodu, říká pan předseda. A Dostáváme se nyní k ústnímu dotazu, který byl položen komisi a který se týká provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání. Jde o ústní dotaz ze strany výboru pro zaměstnanost a sociální věci a je to paní Marita Uskuk, která představí tuto problematiku. Prosím, máte slovo. Již římských smlouvách se jedná o rovné zacházení a to je jedna z hlavních zásad.